Ah non, je ne pas. Parce que hier, tu savais que tu So, it's our pleasure this afternoon to... Uh... Máme dnes velké potěšení přivítat tady pana komisaře Velu na výměnu názoru. Jenom jedna organizační připomínka, ještě než předám slovo panu komisaři, tak eh, hlasovat se má ve čtyři hodiny. Takže už teď eh, se zamyslete nad tím, jestli máte sebou hlasovací karty, protože hned jak skončí výměna názoru s panem komisařem, tak už vám nezbyde čas na to, abyste se zaběhli do kanceláře pro vaši hlasovací kartu. Takže se ujistěte, že máte všechno, co potřebujete. Pane komisaři, my vás tady velmi vítáme. Jsme rádi, že se s vámi můžeme vyměnit názory, zejména o prioritách eh, našeho výboru, jako je biodiverzita například. To, co se stalo letos v létě, si myslím velmi eh, zvýšilo pozornost věnovanou tomuto tématu. A my si myslíme, že biodiverzita poroste na významu, podobně jako boj proti klimatickým změnám. Biodiverzita nebyla až tak hodně diskutovaná. Určitou dobu ji překrylo téma klimatu, ale je evidentní, že to se teď mění. V tom je zásadní role Evropské unie, komise, potřeba udržet to na eh, pořadu jednání, a to jenom, nejenom tady, ale i v mezinárodním měřítku. O tom si tedy rádi vyslechneme váš názor, znamená také s tou nadcházející změnou komise. Je evidentní, že nemůžete tady vyslovit nějaký závazek jménem nadcházející komise, ale myslím, že Vzhledem tomu, že se blíží konec vašeho období, tak eh, a jsou tady mezi námi někteří čerstvě zvolení členové našeho výboru, tak byste jim mohli vysvětlit, co se tady dělo eh, v předchozích letech a já vám teď dám slovo na 10-15 minut. Děkuji ti, Paskale, vážení kolegové, dámy a pánové, pro mě velkou ctí, že mohu navštívit tento nově eh, zvolený výbor. Nejprve bych chtěl pogratulovat těm, kteří sem byli zvoleni poprvé, ale samozřejmě eh, se rád přivítám i s členy tohoto výboru, kteří tu eh, byli už předchozích pět let. Požádal jsem také kolegy z DG Environment, aby s vámi byli v kontaktu velmi aktivně, a to i během zítřka. Já vím, že tady už eh, dnes dopoledne byla prezentace o chemických látkách, ale zítra bude následovat prezentace o odlesňování a také o e, implementaci e, environmentální legislativy. To, že toto je největší e, výbor Evropského parlamentu, ukazuje také, jakou velkou pozornost přisuzujeme těmto tématům a ochraně planety. Mladí lidé po nás chtějí, abychom přijali kroky na ochranu životního prostředí. V tom samozřejmě máte mou podporu, ale eh, o to větší je naše zodpovědnost. Když jsem se zúčastnil eh, mého slyšení před pěti lety, tak jsem na závěr říkal, že nezdědi, jsme nezdědili planetu od našich rodičů, ale spíše si ji půjčujeme abychom je mohli předat našim dětem. A my skutečně musíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom je předali našim dětem v lepším stavu, než jsme ji převzali. Teď se potýkáme s dvěmi největšími výzvami naší civilizace, to eh, změna klimatu a ztráta biodiverzity. Pokles eh, přírodních druhů eh, je v historii bezprecedentní. Jsme uprostřed šesté vlny masového vymírání druhů Eh, hrozí ztráta více než milionu druhů pro, z důvodu neudržitelných, eh, neudržitelné činnosti lidstva, takže to může mít nepředvídatelné vedlejší eh, dopady. Biodiverzity a změna klimatu, to jsou samozřejmě velmi propojená témata. Je to naprosto jasné také ve zprávě Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu IPCC, kde se hovoří o té změně teploty o 1,5 a co je ještě jasnější, je, že bez toho, abychom se eh, drasticky eh, postavili proti této ztrátě biodiverzity, tak eh, nebude možné dosáhnout cílů stanovených v pařížské dohodě o změně klimatu. A čas je tady klíčový. Hodnocení IPBBS potvrdilo, že ztráta globální biodiverzity pokračuje čím dál tím rychlejším tempem Souběž současně s tím ale eh, vidíme ty velmi znepokojivé záběry požáru eh, v Amazony a to všechno vede ke vzrůstající veřejné, eh, veřejnému strachu z toho, že je potřeba s tím něco udělat. Poslední výsledky Eurobarometru také uvádí životní prostředí mezi pěti nejzávažnějšími obavami evropských občanů, a to dokonce, je to dokonce důležitější než nezaměstnanost. A my bychom tedy měli využít této příležitosti a velmi rezolutně zareagovat na tuto výzvu. Musíme dosáhnout transformace v mnoha oblastech politiky. Hlavní e, příčiny se nezměnily, ale bez veškeré úsilí e, ty kroky, které zatím děláme, nebyly dostatečné. Podle IPBS Mnoho z toho můžeme přisoudit nedostatku mainstreamování eh, biodiverzity u našich eh, dalších politik. Znamená to, že Evropská unie musí vést zbytek světa svým příkladem. Chceme-li mít kredit eh, mezinárodně měřítku, tak musíme být schopni předvést opatření, která jsme přijali u nás doma. Eh, směrnice na ochranu přírody jsou základními uhelnými kameny evropské politiky v oblasti biodiverzity. Možná, že si vzpomínáte, že když jsem začínal svůj mandát, tak jsem měl jasný úkol a to sice provést velmi, důkladnou, velmi důkladné hodnocení těchto směrnic. Ty závěry byly velmi jasné, právní rámec je dobrý v zásadě a eh, po dohodě se spoluzákonodárci za podpory široké veřejnosti jsme tedy nenavrhli žádnou změnu legislativy jako takové. Nicméně přetrvávají velmi závažné problémy s implementací. A přestože ty směrnice nabízejí ochranu některým eh, habitatům v Evropě, tak je evidentní, že nedokázali najít eh, ochranu i nad rámec eh, z té sítě stanovišť Natura 2000. V roce 2017 jsme zareagovali na tyto výzvy naším akčním plánem pro přírodu a ekonomiku. Mnoho z těch kroků vytvořilo rámec pro dlouhotrvající procesy, které měly podpořit implementaci směrnic o ochraně přírody. A právě včera jsme zveřejnili také nové dlouho očekávané instrukce pro zlepšení způsobu, jakým mohou ekosystémové služby být integrovány do rozhodnutí o plánování. Dokončení sítě Natura 2000, zejména na moři, tedy nejenom na pevnině, a také stanovení cílů na ochranu eh, přírody eh, pro všechny stanoviště v rámci sítě Natura 2000 jsou naše hlavní priority. U obou jsme dosáhli značného pokroku v posledních pěti letech. Nejenom jde o identifikace těch stanovišť jako takových, ale jde také o to, jakým způsobem se nám daří je řídit a ten počet eh, správně řízených stanovišť se zvýšil z 50 na 70 což je výrazný nárůst. To se ale musí dále zlepšovat a proto jsme také posílili naše úsilí ve vynocování legislativy. Bylo zahájeno 17 eh, žalob pro porušení povinnosti a v současnosti se provádí dalších 30 vyšetřování případů čímž chceme zvýšit tlak na to, aby naše pravidla byla dodržována. Chceme také nadále spolupracovat s členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami na tom, abychom zlepšili dodržování pravidel, a to je prostřednictvím tzv. dialogů o přírodě. Chtěl bych eh, nicméně ještě zdůraznit, že proto budou eh, potřebné dostatečné investice, které budou kritické pro to, aby tyto programy byly úspěšné, což si bude vyžadovat také využívání prostředků z evropského rozpočtu. A vy v tom budete hrát klíčovou roli, zejména ve vztahu k jednáním o společné zemědělské politice, protože výsledek těch jednání bude mít velký dopad na formování eh, a udržení přírody v Evropě v nadcházejících letech, protože Eh, využívání půdy bylo potvrzeno jako jeden z klíčových eh, hybatelů ztráty biodiverzity. Eh, jak se o tom v současnosti hodně diskutuje, ale já se k zemědělství vrátím za okamžik. Teď mi dovolte, abych se zmínil o zveřejnění mm, rámcové směrnice pro strategii na ochranu mořského prostředí. Myslím, že jsme v posledních pěti letech udělali velký pokrok v ochraně našich moří a oceánů. Nicméně mořské životní prostředí ještě pořád vykazuje známky zhoršování. Dosažení dobrého ekologického statusu do roku 2020 pro všechny eh, vody nebo všechna moře eh, v okolí Evropské unie se nezdá být na dosah pro všechny členské státy. Díky úsilí eh, při zavádění nových pravidel Evropské unie v oblasti přírody a ochrany našich moří jsme tím více než dvojnásobili oblast, která spadá do našich eh, oblastí ochrany moře MPA, eh, které představovaly pouze 6% před sedmi lety, dnes pokrývají 11%, což eh, znamená, že jsme dosáhli toho stanoveného cíle AIČI ve výši 10%, ale pořád přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a budeme se tím muset dále zabývat. Odpad v mořích je také eh, velkým negativním faktorem pro diverzitu moří a zdraví našich oceánů. Eh, směrnice o zákazu jednorázových eh, plastických výrobků, která, jak víte, byla přijata v rekordním čase, je nejkomplexnějším právním instrumentem na světě, který řeší odpad v mořích, ale mikroplasty zůstávají pořád ještě velkým problémem a k tomu by měly přispět i další sektory. A vzhledem tomu, že se hovoří o vyhazování plastů do moří, tak eh, pořád nevíme nic o například dalších látkách, které jsou vypouštěny do moře, které mohou poškodit kvalitu našich moří kolikrát mnohem více než plasty. A teď se pojďme podívat na nadcházející eh, společnou městskou politiku. Hlavním cílem je řešit jak ty ekonomické, ale i ty ekologické aspekty udržitelnosti našeho zemědělství. Návrh komise na novou zemědělskou politiku pro roky 2021 až 2027 si klade za cíl chránit životní prostředí a zvrátit klimatické změny. To je vedeno zejména potřebou chránit biodiverzitu a klimatické a, a naše klima a tím pádem bychom rádi přešli k udržitelnějšímu zemědělství v budoucnosti v celé Evropské unii. Dovolte mi, vám pro několik příkladů. Podmínky spojené s přímými platbami byly posíleny, eh, mezi nimi řada podmínek, které jsou spojeny s biodiverzitou, ochranou eh, mokřadů, ochranou eh, zatravněných ploch ve stanovištích Natura 2000, povinnost udržet neproduktivní prvky půdy, ale také potřeba střídání plodin Eh, na to všechno musíme mít dostatek eh, dotací, abychom mohli zlepšit ochranu biodiverzity. Nemůžeme si dovolit výjimky. Pokles biodiverzity musí, eh, musíme zastavit. To je klíčové také pro dlouhodobou udržitelnost evropského zemědělství. Komise také navrhuje nové motivační nástroje pro ekologické přístupy. Velká novinka v nové zemědělské politice je zavedení tzv. eko programů, které se mají stát součástí jejího prvního pilíře, čímž bude poskytována přímá pomoc farmářům. Ta, te, takovéto ekologické programy mohly podpořit praktiky, které jsou prospěšné pro zachování biodiverzity. V návrhu komise jsou tři klíčové prvky, které by měly zajistit lepší úroveň ambicí v ochraně životního prostředí. Za prvé je to to, že členské státy budou muset vyčlenit na životní prostředí a klimat minimálně 30 prostředků ve druhém pilíři který je věnován na rozvoj venkova. Za druhé, české státy budou muset ve formě svých strategických plánů pro společnou městskou politiku eh, více přispět k dosažení specifických eh, ekologických a klimatických cílů. A za třetí, komise vyzývá k efektivnímu zapojení orgánů v oblasti životního prostředí v přípravě strategických plánů SZP. Rádi bychom eh, dosáhli co nejlepších možných synergií eh, na úrovni členských států. Nepotřebujeme jenom více prostředků na uchování biodiverzity, ale potřebujeme, aby ty prostředky byly více nebo efektivněji vynakládány. Efektivnost oblasti, efektivita oblasti životního prostředí bude záležet také na tom, jak nový Evropský parlament a Evropská rada podpoří ambice eh, v této zemědělské politice a bude to záležet také na rozhodnutích, která přijmou členské státy ve svých strategických plánech. Protože ta nová politika bude eh, klást mnohem větší důraz na subsidiaritu, a tím pádem mnohem větší zodpovědnost bude na členských státech. Takže dnes bych chtěl tady vyslovit velmi silný apel na vás, abychste zajistili, že úroveň ambicí v těchto částech zemědělské politiky se eh, zachová a zvýší, ale v žádném případě nesníží. Jaká, eh, jak by měla vypadat eh, budoucnost, jaká by měla být strategie po roce 2020 na ochranu biodiverzity? Vzhledem k těm krizím, kterým teď čelíme, je potřeba si uvědomit, že nemůžeme pokračovat tak jako dosud, musíme stoupit na cestu postupného zlepšování Nastupující předsedkyně komise Ursula von der Leyen slíbila velmi ambiciozní agendu v oblasti biodiverzity. Součástí jejího evropského zelené, ze zelené dohody přislíbila prezentovat i strategii pro eh, udržení biodiverzity do roku 2030. A já už jsem apeloval na členské státy na nedávné radě pro životní prostředí, aby zahájili diskuse s dalšími subjekty o budoucnosti biodiverzity. A myslím, že stejná debata by měla být vedena i tady v Evropském parlamentu. Máme-li úspěšně omezit ztrátu biodiverzity, bude potřeba eh, výrazně přispět i prostřednictvím sektorů, jako je obchod, zemědělství, průmysl a obecně ekonomická politika. Konkrétně to znamená, že je nejvyšší čas, abychom začali pracovat na integrovaných přístupech. A jak naznačují ty to nové politické, nové politické směřování eh, předsedkyně komise, tak eh, je tady velká potřeba stanovit si nové standardy v oblasti biodiverzity. A musíme tedy vytvořit systém pro ekologické, ekologicky systémové služby, které by představovaly novou eh, iniciativu. Tento rámec by mohl zahrnout i další směrnice na ochranu přírody, které by mohly zvrátit ztrátu biodiverzity a zajistit i další prospěch pro společnost. Kromě toho bude potřeba formulovat průmyslovou vizi, která by měla reagovat také na eh, výzvu mm, podnikatelské komunity, aby existoval systém reportování o těchto standardech na úrovni podniků, tak aby bylo možné brát do úvahy aspekty související eh, s přírodním kapitálem. Tyto kroby by potom přispěly k udržitelnějšímu financování. Měli bychom také eh, jasně ukázat evropský závazek na eh, zasedání 15. konference o klimatu v Číně v říjnu 2020, kdy se bude společně přijímat globální přístup k biodiverzitě. Světu se zatím nepodařilo splnit cíle, které byly stanoveny v roce 2010. My ani nedržíme ty cíle AIČI pro rok 2020, ale nemůžeme si dovolit eh, znovu neúspěšně Mm, postupovat eh, u těchto cílů. Měli bychom tedy přestat mluvit a hlavně začít jednat. Nově zvolená předsedkyně komise chce, aby Evropa spolupracovala s globálními partnery na omezení ztráty biodiverzity, takže eh, my chceme ukázat jasné vedení eh, na konferenci 2020 v Číně. Tato konference by se eh, měla stát něčím obdobným, jako byla pařížská dohoda pro klima. Měly by tady být ambiciozní, měřitelné, eh, časově vymezené cíle a jasné závazky všech zúčastněných stran. A stejně tak i mechanismus na ověřování eh, pokroku. Přestože ta debata vědců eh, může být někdy velmi složitá. Já si myslím, že náš cíl by měl být velmi jasný, protože jeden milion vymřelých eh, nebo zmizelých druhů je příliš mnoho. Měli bychom eh, si stanovit cíl, který by tyto ztráty omezil, protože to by byl cíl, se kterým by se dokázali občané stotožnit. Biodiverzita musí být chráněna na jak pevněně, tak i na mořích a ať už to jsou oblasti pod jurisdikcí národních států a, nebo i mimo. A proto jedno z mých priorit eh, v rámci zprávy oceánů je vytvoření nové mezinárodní dohody, která by chránila biodiverzitu na otevřeném moři. Byl jsem pozitivně potěšen konstruktivním tónem a výsledky diskuzí, které jsme vedli během jednání o této dohodě, která skončila teprve minulý týden v New Yorku. Nicméně máme před sebou ještě hodně práce. Máli se nám podařit tuto ambiciozní a praktikovatelnou dohodu uvést do praxe. Ale dovolte mi, abych se ještě vrátil k jedné velmi konkrétní hrozbě pro diverzitu. To jsou ty probíhající požáry pralesa v Amazonii, ale nejenom v Amazonii. Tyto požáry se odehrávají i jinde, i na Sibiři, v Řecku, v Africe, eh, požárům dochází všude na světě a to nám velmi smutně ukazuje, jak eh, zranitelné jsou lesní ekosystémy a že je musíme chránit. Bez lesů se neobejdeme, jsou zásadní pro to, abychom za zpomalili ztrátu biodiverzity, ale poskytují také živobytí pro komunity, které v nich žijí a jsou klíčové pro boj s změnou klimatu. Ochrana lesů je jeden z hlavních závazků pařížské dohody. Emise ze změny využívání půdy, což eh, je většinou eh, odlesňování, je druhá největší příčina změny klimatu po hm, pálení fosilních paliv. V posledních letech ta míra odlesňování je nesmírně vysoká. V podstatě to lze stotožnit s osmisty fotbalovými hřišti každou hodinu, které eh, ztrácíme a 80 z toho prostoru, který ztrácíme odlesňováním, jde na úkor zemědělství. Evropská unie dováží a spotřebovává jednu třetinu eh, těchto produktů, které vzniknou v důsledku odlesnění a proto má Evropská unie globální zodpovědnost, eh, musí podporovat udržitelné řízení a zprávu lesu, musí zastavit odlesňování a musí také motivovat k obnovování lesu. Komise již popsala hlavní kroky Evropské unie v této oblasti ve svém sdělení eh, zlepšení kroku Evropské unie na ochranu a obnovu eh, světových lesů. To je sdělení, které jsme přijali těsně před letními prázdninami a já jsem poprosil své kolegy, aby vám podali více detailních informací v té prezentaci zítra. Já vím, že už jsem eh, mluvil velmi dlouho, ale chápu, že také chcete informace z nedávné konference stran úmluvy CITES, takže dovolte, abych se zmínil o některých těch výsledcích, ale samozřejmě se k tomu ještě můžu vrátit v diskuzi poté. Eh, ta strana 18 stran, COP CITES, skončila minulý týden v Ženevě. Já jsem obecně velmi spokojený s jejími výsledky. Evropská unie tam hrála velmi konstruktivní roli. Nebyli tam eh, žádní poslanci Evropského parlamentu, ale vím, že někteří z vás tu konferenci sledovali velmi pozorně. Všechny návrhy Evropské unie pro zařazení dalších druhů na seznam podle této umluvy byly přijaty a většině případů to bylo koncenzem. Eh, celkově vzato tato konference zavedla nebo zpřísnila obchodní kontroly u několika desítek zvířecích a rostlinných druhů. To zahrnuje mm, eh, savce, jako jsou žirafy, ale také velmi komerčně hodnotné druhy, jako jsou žraloci a nebo mořské okurky, které by měly požívat stejné pozornosti. Všechno, všechny tyto druhy musí být chráněny před nadměrným eh, využíváním. Musíme eh, tyto výsledky brát velmi vážně a musíme se také důkladně vědecky připravit eh, na tu další spolupráci v rámci této umluvy CITES. Rozhodnutí konference dále regulovat převozy živých afrických slonů z jejich přírodního prostředí získala velkou pozornost a tady Evropská unie se hrála klíčovou roli při zprostředkovávání dohody, která by zvýšila úroveň ochrany pro slony. Ale je potřeba také zajistit, aby rozhodovaly vědecké poznatky, a které by měly být rozhodující v tom, jestli eh, eh, jsou tady prospěšné aspekty pro uchování tohoto druhu anebo pro dobré životní podmínky zvířat. To všechno si bude zahrnovat to, abychom opírali naši politiku o dostupné výsledky vědy a ne eh, a ověřené informace. Musíme také spolupracovat s našimi partnery, jak bilaterálně, tak i v multilaterálních institucích, jako je umluva CITES. Bude to zahrnovat také eh, otevřené myšlení mezi různými eh, odděleními Eh, a které mají na starosti různé politiky a já věřím, že parlament nás v tomto úsilí podpoří. Dámy a pánové, my počítáme s vaší podporou, s vaš, počítáme s další spoluprací a těšíme se na další měnu názoru s vaším výborem, protože se nacházíme před velmi náročnými úkoly. Thank you for asking for stimulus guess you. I hope that the members will provide the necessary... Já tady doufám, že poslanci poskytnou potřebné stimuly. Nyní máme na řadě první kolo otázek na pana komisaře. Nejprve budou mít slovo koordinátoři politických frakcí a začneme EPP eh, e eh, Aněs, prosím. Děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi nás přišel a děkuji vám za vaši prezentaci. Vy jste hovořil eh, samozřejmě o tom eh, mimochodem, že je potřeba posílit ochranu slonů afrických a také přijmout další druhy na seznam. Je to pozitivní signál pro biodiverzitu, eh, nicméně u toho se nesmíme zastavit. Mezinárodní obchod je pouze eh, jednou částí celkové ochrany biodiverzity a jde tady také o to, eh, jak bojovat proti obchodu s divoce žijícími druhy, protože to je značné ohrožení pro mnohé živočišné druhy. 40 tisíc slonů ročně umírá vlivem tohoto obchodu. A nyní se opravdu ocitáme v bodě, kdy Evropská unie Um, musí kdy Evropská unie je cílem takovéhoto exportu a my se musíme zhostit své odpovědnosti. Ten obchod, respektive smlouva, v tomto ohledu skončí příští rok a je potřeba, aby Evropská unie a členské státy vyvinuly další úsilí, aby dosáhly cílu do roku 2020. Já mám na vás několik otázek. Mohla byste nám, mohl byste nám říct, jestli ta dodatečná opatření, už byla podniknutá. A ohledně CITES, tam u implementace často vznikají díry a mezery. Už eh, zná komise nějakou bilanci těchto opatření, už se nějak u, u, u, uvolila přikročit k harmonizaci, k urychlení harmonizace těchto pravidel? Děkuji. Takže teď se nastavila laťku, co se týče dodržení času za SD paní Guteland. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři Velo, za to, že jste k nám promluvil a že jste nám poskytl tuto příležitost diskutovat o jedné z největších výzvách, kterým čelíme v budoucnu, a sice jak bránit tomu katastrofickému vývoji v oblasti globální biodiverzity. Pravda je taková, že zažíváme dlouhodobou ekologickou katastrofu. Věda tady hovoří zcela jasně. Zpráva za zprávou prokazuje, že ekosystémy po celém světě jsou pod obrovským tlakem a jsou na pokraji zhroucení. Poslední z nich je zpráva IPP. A já vím, že uh, vám to nemusím vysvětlovat, já vím, že to pozorně sledujete a víte o tom, ale přesto. Evropě chybí rozhodná akce na ochranu životního prostředí a biodiverzity. I nadále kontaminujeme životní prostředí nebezpečnými chemikáliemi, jako jsou pesticidy, kontaminujeme ho plasty a dalšími produkty. Takže kdy, pane komisaři, komise předloží tu dlouho očekávanou evropskou strategii pro netoxické životní prostředí? A proč se v Evropě nesnižuje využívání pesticidů od 90. let? navzdory evropské legislativě, eh, která má přesně tento cíl. A za třetí, vy jste hovořil o mikroplastech. Stále je to tak, že členské státy konají, eh, protože, my, nám, protože nám to příliš dlouho trvá. Legislativa ohledně kosmetiky, zubních past a další, to je to, co je potřeba. Co bude komise dělat s tímto problémem životního prostředí, eh, který způsobují mikroplasty? Příští COP v Číně, příští rok, bude klíčovým momentem, kdy bude potřeba učinit globální závazek pro biodiverzitu. Vy jste hovořil o lesích, to bylo eh, velice dobré, já vím, že se tomu věnujete, ale stejně, co můžeme udělat proto, aby Evropská unie tlačila na posílené globální kroky na ochranu biodiverzity? Souhlasíte s tím, pane komisaři, že Evropa musí využít všech dostupných možností, jako jsou obchodní dohody, k tomu, aby přiměli i ostatní globální aktéry zhostit se své odpovědnosti a zastavit tuto pokračující ekologickou katastrofu? Děkuji. Děkuji, Nils Torvalds, Renew. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři Velo, že jste sem přišel. Patrně je to jedna z posledních příležitostí, kdy spolu můžeme debatovat. Spalováním fosilních paliv produkujeme zhruba 10 gigatun eh, CO2 ročně. E, podobné číslo e, pohlcují stromy v amazonském pralese. A měli byste vědět, že pokud se něco opravdu hodně pokazí, pokud opravdu něco dopadne hodně špatně, tak už s tím nebudeme moci dělat vůbec nic. E, zároveň 25 světové biodiverzity je v amazonském pralese. My ve Finsku máme velice čisté eh, polární lesy, hovoříme o biodiverzitě polárních lesů. To je něco, co se ale měří v miligramech. Když se vezmeme čísla, tak eh, Brazílie má dohodu o dobytku z roku 2009 a moratorium na soju. A když se podíváte na ta čísla odlesňování, tak eh, zjistíte z těch statistik, že ta dohoda a moratorium fungovala, protože objem odlesňování amazonského pralesa v Belgii, pardon, v Brazílii eh, byl na nejnižších úrovních, byl na minimu po dobu platnosti této dohody. Ale teď už politické vedení se chová nezodpovědně a dělá všechno pro to, aby situaci zhoršilo. A nejenom politické vedení. Když se podíváte na trh, tak čínští konzumenti hovězího a počet, eh, objem hovězího, který skonzumují, je poměrně nízký oproti například Spojeným státům. Ale jestliže by 1,4 miliard lidí jedlo čím dál více hovězího, tak vznikne trh, který bude pohánět to, co se momentálně děje v Brazílii. A s tím musíme něco udělat. Děkuji vám. Maritisan za zelené. Děkuji, pane předsedo, pane komiseři. Požáry, které ničí Amazonii od srpna, ničili několik milionů hektarů lesa. Je to jedinečná biodiverzita, která padla za oběť plamenům a ty požáry ještě neskončily. Eh, jsou za to eh, zodpovědní, eh, známe ty vyníky, ano, znásobování počtu požáru není, nesouvisí jenom se suchem, souvisí to s ekonomickými zájmy a s obětováním přírody v Amazonii se vyvlastňuje, odlesňuje a to proto, aby agroalimentární podniky mohly pěstovat plodiny nebo chovat zvířata, které potom můžou prodat za vysoké ceny ve vyspělých zemích. Bosnaro nemá pravdu, když říká, že ty lesy patří Brazilcům, ty lesy patří nám všem. A to řekl Chico Mendes, ekologický aktivista, který byl zavražděn v roce 88. Říkal, že bude bojovat za lesy, eh, za amazonský prales a potom řekl, že bojuje za celé lidstvo. Takže nemusíme se dívat jinam. Eh, eh, protože my všichni na tom také neseme svůj podíl eh, viny i v Evropě. Francie také tomu přispívá. Nemůžeme všechno házet na prezidenta Bolsonaro. musíme také s tím něco začít dělat. A dovolte mi jednu otázku. Kdy konečně uznáme, že příroda má svá práva a kdy eh, začneme bojovat proti ničení přírody a kdy začneme trestat eh, vyníky, kteří způsobují tyto environmentální zločiny. Není to jenom krize životního prostředí, ale je to eh, velmi velká upírání práv, základních práv. E-mail. Via za ID. Děkuji za váš projev, pane komisaři. Kdo by nechtěl eh, chránit naše životní prostředí a naši biodiverzitu? Já jsem od vás získala dojem, tady sedím, já jsem to od vás pochodila, pochopila tak, že chcete dělat všechno možné pro to, eh, abychom jaksi eh, obnovili naši planetu a abychom ukončili škodlivé lidské aktivity. Eh, mě to ale vede k závěru, že v tomto výboru se diskutuje o problémech, které by bez politiky EU vůbec neexistovaly. Dnes ráno jsme například slyšeli, že v letecké dopravě se má dosáhnout neutrality CO2 do roku 2050 pomocí tzv. udržitelných paliv. Nicméně e, právě, e, ty, právě plantáže palmového oleje vedou k těmto e, udržitelným zdrojům. Nicméně tyto plantáže vznikají právě tak, že se, vyka- že se kácejí deštné pralesy. A nejde tady pouze o palmový olej, jsou to všechna biopaliva, eh, která potřebují obrovské plochy na to eh, a na tom zakládají svou energetickou nenáročnost. A podívejme se eh, do vlastních řád, do Evropy. Fotovoltaika se neustále propaguje jako, jako udržitelná a mnoho těchto fotovoltaických ploch vzniká v lesích. Například v Německu v tak, byl vykácen takzvaný Reinhardswald eh, a tam potom nemůžou hnízdit ptáci, jsou ohrožena jejich hnízdiště eh, a jsou to ptáci, kteří jsou přísně chránění. Jenom v Německu až 30 tisíc těchto ptáků ročně e, zemře. Ohroženi jsou i netopíři a dokonce i e, hmyz, který e, se těší statusu chráněného druhu. A solární panely se vyrábějí z vysoce jedovatých látek, například olovo a kadmium, které se potom uvolňuje. Takže eh, tady hovoříme krátko zrace pouze o některých problémech. A tohle všechno se ale v Evropské unii podporuje dále a přitom eh, hovoříme o ochraně životního prostředí, ale na oltář uhlíkové neutrality eh, potom padá jakákoliv další politika. Angličané na to mají přísloví, nemůžete sníst koláč a zároveň ho mít. A přesně takhle mi připadá ta vaše politika a ten rozpor mezi vašimi přáními a skutečností. Děkuji. Děkuji, pan Vondra, za ECR. Děkuji moc krát. Já si myslím, že zcela bez pochyby ochrana biodiverzity je velice závažné téma a je to něco, co můžeme dělat a čeho můžeme dosáhnout. Není to jako v těch předchozích debatách, kde jsou ty výsledky jaksi v mlze. Myslím si ale, že Evropa tady není hlavní problém. Slonovina, tygři a jejich využívání v medicíně, to je obrovský problém zemí, jako je Čína, které jsou čím dál bohatší a generují poptávku po slonovině a generují poptávku po tygrech a po jejich lovu a tak dále. A mě by zajímalo, pane komisaři, jaké máte strategické plány na to, udělat něco s těmi zeměmi, které generují poptávku. Protože kdybychom se řídili radou Rinu a zkrátka poradili Číňanům nejíst hovězí a potom je oslovíme s ochranou biodiverzity a s otázkou, jako je slonovina a tak dále, tak to, tak to bude tak, že chceme získat maximum a nezískat za to nic. Takže jakou budeme mít páku na tyto země? Jak je přesvědčit, aby se přidali na naši stranu? Pokud jde o CITES a další nástroje na ochranu biodiverzity. Děkuji. Děkuji. A posledním řečníkem Eh, prvního kolečka je Zague Petros Kukalis. Děkuji. Eh, vážený pane komisaři, zde hovoříme o biodiverzitě. Vy jste hovořil o vymírání druhů, co se týče počtu i druhů. A tady Eh, tady toto vymírání povede i ke vymírání lidí, protože biodiverzita je eh, globálním statkem a ten váš přístup je správný. Potřebujeme celostní přístup a měli bychom mít eh, průřezová opatření napříč všemi odvětvími. Já jsem přesvědčen, že EU v Číně na COP15 eh, bude lídrem, tak jak to má být, pokud jde o klimatické změny a biodiverzitu. Ale je tady ještě další věc, kterou musíme učinit, a to zajistit, že členské státy přijmou a budou provádět směrnice Evropské unie, eh, protože my máme eh, velkou biodiverzitu Řecku, ale eh, eh, byli jsme, museli jsme po pohnání k soudu kvůli neplnění cílu a také kvůli natuře. Takže došlo k velkému pokroku, především v Paříži, v New Yorku, v Kyoto, v rámci mezinárodní diplomacie ale možná by se zde spíše jednalo o dobrovolné příspěvky zemí a to, že dobrovolně přijdou k jednacímu stolu. Ale možná v tom je také ta slabina. Musíme mít něco, co bude závaznějšího, také v případě Mercosuru. Loni jsme přišli s 350 miliardy eur eh, za hovězí a za eh, soju a oni jsou právě největší hrozbou pro amazonský prales. A je to tedy obrovská hrozba pro biodiverzitu. Já si myslím, že vždy, když budeme o něčem vyjednávat, tak musím hovořit o biodiverzitě. Eh, máte 10 minut, abyste mohl zareagovat. Agnes eh, hovořila o otázce slonů. A já vás si ujistit, že my nadále eh, bojujeme proti eh, mm, nezákonnému obchodu, také nezákonnému kácení. A potom, co se týče slonů, tak v rámci CITES minulý týden Rada Eh, hájila pozici EU. Eh, jednalo se o rozhodnutí, které bylo přijato koncenzem. A co se týče slonů, Evropská unie má stále eh, za to, že by se to mělo přesunout z přílohy 2 do přílohy 1 vzhledem k současným okolnostem. Co se týče zvláštních opatření, já myslím, že máme mnoho legislativy a zvláštní opatření Eh, která musíme učinit, jsou na straně provádění. My vždy říkáme, že Evropská unie má vedoucí pozici tam či onde, ale já se ptám, kde máme vedoucí pozici? Pouze v oblasti legislativy nebo také máme vedoucí pozici při tom provádění? A to je nejdůležitější. Když se mě někdo zeptá, co máme udělat, tak já si nemyslím, že bychom měli vytvářet uh, další legislativu. Už máme dobrou legislativu, ale měli bychom se zaměřit na provádění této legislativy. Eh, pokud jde o dobrou půdy netoxickou strategii, rok 2020 byl hůtou. Vy jste eh, o tom eh, hovořili. Já si myslím, že nyní je ta situace ještě většího rozsahu než to, co nám říká věda. E, třeba velký korálový útes. Před 15 lety e, vědci řekli, že je potřeba řešit klimatické změny z tohoto ohledu. A potom za pět let vědci zodpověděli e, svou otázku a řekli ne, velký koralový útes nezvládne klimatické změny. A bude to mít dopad v roce 2025. A loni se řeklo, že více než polovina velkého koralového útesu už je mrtvá. Já tedy říkám, že ty věci se dějí ještě rychleji, než to, co nám říkají vědci. Ano, věda je v tomto velmi jasná, ale já si myslím, že musíme být eh, ještě opatrnější. Pesticidy, tady s vámi plně souhlasím. Já vždy eh, hovořím o dobrých zemědělských postupech a o špatných zemědělských postupech. Velmi jednoduše já hovořím jasně. Nemůžeme nadále dotovat škodlivé zemědělské postupy a neodměňovat dobré zemědělské politiky a postupy. Já nevidím zemědělce, já často hovořím se zemědělci a chci, aby zemědělci byli součástí řešení, protože nemůžeme mít dobrou společnou zemědělskou politiku, pokud nezapojíme zemědělce. Když hovoříme o pesticidech a o hnojivech, já nemůžu obvinovat eh, farmáře, eh, protože Eh, samozřejmě se jedná o chemikálie, se kterými eh, přišli vědci. Ano, musíme řešit tyto problémy. A pokud jde o mikroplasty, tak už se udělalo hodně, ale musíme zajistit, že ty politiky, se kterými přicházíme, které budou mít dopad nejenom na Evropskou unii, eh, protože naše většina environmentální politiky se potom kopíruje mezinárodně. Je důležité, abychom měli dobré znalosti, dobré údaje, než eh, přistoupíme k jakémukoliv rozhodnutí. Eh, Torvald hovořil o Amazonii a já s vámi plně souhlasím. A to je ještě další věc pokud nám dělá starost odlesňování a lesní požáry. Já si myslím, že bychom eh, měli eh, mít starosti ze všech lesních požárů, nesoustředit se pouze na jeden, ale soustředíme se nyní na Amazony. Ano, eh, ta situace se vymyká kontrole a to je, kde potřebujeme mít politické závazky. V Sharm el loni, když Eh, se přišlo s globální strategií pro biodiverzitu. My jsme přišli se třemi věcmi. Za prvé potřebujeme mít cíle, eh, měřitelné cíle. Za druhé musíme přestat mluvit a musíme začít jednat. A za třetí je potřeba mít závazky na vysoké politické úrovni ze strany prezidentů, ze strany premiérů, nemohu věřit, že když eh, máme třeba schůzku s eh, ministry životního prostředí, tak oni mají potřebnou ambici, potom se vrátí do svých členských států a potom mají problémy s ministrem zemědělství, s ministrem pro hospodářství, s ministerstvem financí a tak dále. Proto voláme po politickém závazku. Bohužel v Brazílii eh, to je jedna z věcí, které se tam děje, protože tam není závazek z té nejvyšší politické úrovně, pokud jde o tyto lesní požáry. Marie Tusson. Ano. Ano. Měli bychom využít všech nástrojů, které nám jsou k dispozici, abychom zajistili, že budeme bojovat proti odlesňování nejenom v Brazílii, ale všude. Silvia hovořila, eh, pokud existuje podpora, nebo pokud podporuji biopalivo či palmový olej. Ne, nepodporuji. Moje řešení do budoucnosti je eh, e-mobilita, ale eh, musíme si dát pozor, abychom, jak se říká, nezbourali dva kostely, abychom postavili další. A potom já si myslím, že bychom neměli mít pouze energii z půdy, když hovoříme o obnovitelných zdrojích energií, takže hovoříme o solární či větrné energii, ale my úplně zapomínáme na to, co nám můžou poskytnout oceány. Já se snažím prosadit energii z oceánu, protože díky přílivům, eh, vlnám a proudům můžeme získat energii. Existuje mnoho komunikací v této oblasti, ale to je ten druh energie, který já podporuji a prosazuji. Aleksandr hovořil o Číně. Opět, já budu hovořit jako Carmenu Vela, ne jako komisař. Nemůžeme podcenit to, co, říká, to, co dělá Čína, pokud jde o životní prostředí, o divokou přírodu. E, jsou oni ideální? Ne, ale my také ne. Ale musím říct si, že co se týče Číny, tak zítra a v pátek e, přijede početná čínská delegace, protože Čína byla první zemí, se kterou se nám podařilo uzavřít eh, partnerství o spolupráci v oblasti oceánů, což znamená, že nebudeme diskutovat a diskutovat, ale že budeme společně pracovat, že se budeme snažit dosáhnout řešení. To je tedy, chtěl bych vám říci, že máme příklad satelitních údajů a my kombinujeme naše údaje s jejich údaji, to jsou údaje o oceánech a věci, které, mm, kterých se na které mají vliv oceány a na co mají vliv oceány. Myslím si, že krok ku předu není ukazovat na někoho prstem, na žádné země. Já myslím, že řešením je sednout si k jednomu stolu se všemi zeměmi a pozitivně diskutovat o udržitelném řešení do budoucna. Ne vždy to funguje, ale často to funguje. Petros, já souhlasím s globální dimenzí biorozmanitosti a tohoto řešení. Nemyslím si, že biodiverzita by se mohla řešit pouze v jedné zemi. Ano, existují řešení, existují globální řešení, ale musíme jít ještě hlouběji a hledat i místní řešení, protože každé malé řešení se počítá. Ale já si myslím, že to, co je pro nás důležité, my jsme se sešli s Číňany, eh, pokud je o přípravu na COP15, eh, což bude příští rok, tak my o co se snažíme, je o konkrétní kroky, závazky a globálně. Ne, aby se to dělalo bilaterálně prostřednictvím dohod mezi jednotlivými zeměmi. Myslím si, že se tady toho řeklo hodně. Třeba Petros eh, řekl, že tady je nedostatek, pokud je o identifikaci ze strany vědy. A co se týče natury, tak já, když jsem byl jsem v DG tak jsem se zeptal, jaká je celková plocha natury. Ani mi řekli, 20% Evropy je identifikáno jako natura ale já se ptám, kolik toho spravujeme? Polovinu. Takže my něco identifikujeme a pak to nespravujeme, to není dobré. Tady se snažíme tedy se na to zaměřit, aby z těch 20% jsme měli 50%, z těch 50% až na 70% my si snažíme postupovat eh, důrazně prostřednictvím dialogu, ale potom samozřejmě musíme začít s vymáháním a řešit také otázky porušování. Děkuji. Musíme teď přejít eh, k druhému kolu otázek. To bude druhé a poslední kolo otázek. Ta EPP Penwise. Jenom chci připomenout, eh, na každou otázku máte minutu. Já mám krátkou otázku. Asi všichni jsme zaznamenali během léta požáry v Amazonii. Lesy globálně pokrývají 30 pevniny a jsou Eh, místem, eh, kde je 80 přírodních druhů, takže je to velká výzva. Jak jste říkal vy, pane komisaři, biodiverzita je součástí společného dědictví lidstva, proto je naší společnou povinností biodiverzitu chránit a postarat se o to, aby eh, druhy nevymíraly, Mám eh, dvě otázky. A sice jestli ta nedávná debata o požárech v Amazonii vedla komisi k tomu, aby předložila dodatečná opatření nad rámec té strategie. Pod EPP je potřeba naléhavě zasáhnout a zavést opatření, která nebudou škodit ekonomicky zemím třetího světa. Neměly by se zavádět opatření, která by mohla být škodlivá. Například eh, to, že někteří eh, kritizovali Brazílii a poukazovali na to, že by bylo dobře odmítnout tu ratifikaci obchodní dohody s Mercosurem. Prosím, dodržujte řečnickou dobu, jinak nebude mít čas na otázky. Za Luena, za SAD. Rápidamente, gracias, eh, señor comisario. Velmi rychle děkuji panu, děkuji panu komisaři za příspěvek. Já si myslím, že náš druh je predátorským a zničíme planetu. Já si myslím, že všechno to, co říkáte, k tomu přispívá. Mezinárodní dohoda. Já bych vás chtěl požádat o to, abyste bojoval za to, aby to bylo závazné. Vy jste řekl, že to představíte v Číně, řekl jste, že to bude závazné. Společná zemědělská politika je důležité držet vysoko tu laťku, ale zemědělství buď bude udržitelné nebo vůbec nebude, co se týče týče požáru nejenom v Amazonii, myslím si, že bychom měli mít nařízení FLET, stejně jako máme třeba pro dřevo. Mercosur, můžete nám prosím eh, zajistit eh, nebo slíbit, že Bolsonaro to splní. A potom poslední věc, eh, epidemie, kterou máme v korkovníku, hmyzu, který ničí korkovníky, tak já bych chtěl vědět, zda chcete přistoupit nějakým konkrétním opatřením. Thank you for renew. Děkuji za Renew, Nikola Stefáta. Pane komisaři, zdá se, že tady je velký rozpor mezi směrnicemi v EU, které mají chránit přírodu a realitou. Máme řadu směrnic na ochranu přírodních stanovišť, ale e, přitom jsme svědky toho, že se ničí přírodní habitáty. V Rumunsku máme největší e, oblast neporušeného lesa. E, to číslo je mnohem vyšší než oficiální odhady. Máme legislativu na ochranu, ale ta je bez zuba. Každoročně to nedržání pravidel stojí 50 miliard a to jsou všechno peníze, které bychom mohli použít na to, abychom bojovali proti klimatickým změnám. Mohli bychom zalesnit některé oblasti. Pane komisaři, jaké plány máte pro konferenci OSN, která se má konat příští rok o biodiverzitě? Děkuji, pan Paru, za zelené. Paní Parus, Děkuji, pane Velu, za vaši přítomnost, děkuji za vaše slova. Studie Institutu pro biodiverzitu eh, hovoří o devíti oblastech. Jednak je to biodiverzita, ale je to to, že eh, čím dál tím eh, více druhů, nebo to tempo mezení druhů je čím dál tím rychlejší, není to udržitelné a jak víme, je to eh, finální. Nemůžeme chránit eh, malé kousky eh, přírody v zoologických zahradách nebo podobně, ale musíme chránit všechno, vodní cesty, pololesy a tak dále. A já se chci ptat, co budete nabízet, až půjdete do Číny příští rok, budete nabízet například přísnější legislativu pro pesticidy, přísnější postoje zadržování mezinárodních dohod. Neměli bychom eh, se zbavit eh, tolika přírodních druhů. Těch otázek týkající té příští strategie tady byla celá řada v souvislosti s tou konferencí Kopčíně. Možná, že byste eh, mohl to eh, pojmout nějak mm, hromadně. A teď skupina ID, Sylvia Limer. Já jsem ani nevěděla, že jsem ještě eh, na řadě, ale využiji to, abych vám položila doplňující otázku. Já jsem už hovořila o palivech, vy jste mluvil o energie Egy moře, ale to by znamenalo velké zásahy do mořského prostředí. Nebyl si představit, že by to bylo v souladu s ochranou životního prostředí, jinak jste se vůbec nevyjádřil, jak to bude eh, i s těmi druhy, které vymírají v důsledku například fotovoltaiky a jestli vůbec eh, je Evropská unie ochotná tuto politiku skončit. Děkuji paní Juska za EKR. Zalecka, pane komisaři, tady jsem. Vy jste říkal, pane komisaři, že neplníme cíle v oblasti biodiverzity, které jsme měli stanovené. A já mám několik otázek, které s tím souvisejí. Nejdříve se chci zeptat, jestli jste to podrobil nějaké důkladnější analýza. Pokud ano, tak jaké byly závěry té analýzy? My takové závěry potřebujeme, abychom mohli lépe řídit společnou zemědělskou politiku a lépe chránit biodiverzitu. abychom také mohli lépe eh, distribuovat prostředky na podobné projekty. Chtěl bych vás ještě upozornit na umluvu o Karpatech. Eh, toho se účastní eh, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, také Česká republika. A doporučoval bych vám, abyste si tu umluvu přečetl. Mikuali Sague. Na úvod jste hovořil o tom, že Evropská unie překročila své cíle eh, v těch mořských chráněných oblastech. Mě by zajímalo, jaké jsou tady rozdíly mezi členskými státy. Jednak, jak jsou ty oblasti velké, jakou, jaké procento představují celkově chráněné oblasti a jaké prostředky jsou na to vynakládány. To je klíčové pro zachování biodiverzity. V Irsku například máme mezinárodní závazky vyhradit 10 naší mořských oblastí jako chráněné oblasti, ale podle studie Wildlife Trust Irska eh, Irsko vyhradilo pouze 2,3 našich eh, moří a jsme tedy druží od konce mezi členskými státy eh, při vytváření těchto oblastí. Znepokuje vás, že Irsko nedělá to, co by mělo a souhlasíte s tím, že ten desetí procentní cíl si by se měl ještě navýšit vzhledem k tomu, co říkají poslední zprávy o stavu biodiverzity a s tím, že přírodní druhy zanikají eh, nejrychlejším tempem v historii lidstva. Děkuji. Za EPP Lidia Peran. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Během Světového dne biodiverzity jsme hovořili o energii, kterou je potřeba vyvinout na ochranu. Hovořili jsme o tom, jak velká plocha je využívána pro tyto účely. My přicházíme o kapacitu regenerace celé planety a e, přicházíme také o nejúrodnější půdu. Dochází k suchům, která jsou velmi extrémní, k požárům, e, Eh, také na severu a i na jihu Evropy dochází k dezertifikaci a eh, dalším ničivým požárům v Itálii, v Řecku, v Portugalsku, na Kypru. Eh, dochází k těmto jevům, k rozšiřování pouští. Jsme nejvíce ohroženi. Více než 50 portugalského území je ohroženo dezertifikací a v těchto zemích je to samozřejmě velká hrozba pro biodiverzitu a proto bude potřeba velké politické odhodlání, abychom to mohli zvrátit. Děkuji. Sarah Seders za SAD. Děkuji, pane komisaři. Děkuji také za vaše dnešní přítomnost. Ve smlouvách EU jsou povinnosti týkající se vzdálených eh, zámořských regionů, eh, s tím, že je potřeba vytvořit strategii na ochranu mořského prostředí a zohlednit ekonomické a sociální aspekty v těchto vzdálených eh, regionech. Vzhledem k tomu, že dochází k klimatickým změnám, a jsou tady ohrožené druhy, které ohrožují eh, ty domácí eh, eh, druhy, tak jaký systém kontroly můžeme mít, abychom mohli kontrolovat invazivní druhy, které sebou přinášejí velké hrozby také pro zdraví evropských občanů. Děkuji. Caroline Varden za Renew. Děkuji, pane komisaři. Letošní hodnocení PES eh, hovoří o tom, že tempo vymírání druhů je nejrychlejší v historii, má to obrovský dopad na eh, řadu lidí na světě. V posledních týdnech nejvíce se mluvilo o požárech, ale jsem ráda, že jste upozornil i na moře, protože biodiverzita v našich oceánech má klíčový význam pro nás všechny. 60 tisíc komerčních tankerů projíždí našimi oceány, 60 tisíc lodí, které neustále Eh, projíždějí a eh, ruší eh, druhy, také tím hlukem, který vytvářejí, tím podkopáváme podmořské ekosystémy. Je potřeba omezit tento hluk, na to určitě existují technologie, ale máme vůli, kdybychom jenom to o 10% snížili, tak to bude výrazný, výrazné zlepšení. Já se chci zeptat, co uděláme pro to, abychom snížili hlukové znečištění moří, abychom eh, zajistili zodpovědnost a chránili biodiverzitu v našich oceánech. ZPP e Adolf Kanev. Děkuji. Bulharsko je členem EU už 12 let a za tu dobu eh, dezignovalo jenom velmi málo Stanoviš To vytváří právní nejistotu pro vlastníky půdy, ale také pro malé investory. Dochází k systematickému porušování směrnice o biotopech. To jsou všechno biotopy, které už byly eh, identifikovány komisí, ale nevedlo to k žádným výsledkům. Byla vznesena celá řada stížností a petic proti takýmto porušováním. To trvá už dlouhé roky. Některé z nich eh, byly jako stížnosti podány už v roce 2009 a tím pádem je tady obrovský problém s vynucováním eh, té evropské legislativy. A mám-li to rychle zhrnout, tak si upozornit na to, že teď se věnuje větší pozornost biodiverzitě v Bulharsku. takže to očekávání občanů je málo kdy naplněno. Návra Buka, zásada. Děkuji, pane předsedo. Já mám na vás, pane komisaři, otázku týkající se snah, které jsme vyvinuli, abychom uzavřeli dohodu z Paříže. Já byla bych ráda, kdyby je ta ochrana druhů byla předmětem stejného úsilí. Víme, že tady je nedostatek definice pařížské dohodě, proto to mnozí kritizovali. A já myslím, že u biodiverzity to bude velmi obtížné eh, získat tady eh, stejnou míru jasnosti, například u těch oblastí pevně nebo moře, které mají pod ochranou, které představují eh, největší hodnotu pro rozmanitost druhů, jak chránit například práva domorodého obyvatelstva. Jde o to, jak stanovit nějaký cíl, zpomalení toho tempa vymírání druhů, eh, jak zajistit, aby eh, komise stanovila nějaký cíl a eh, pokud tak učinil, jaká byly na to reakce. Děkuji. A poslední otázka je od Ivana Sintiče za nezařazené. Pane komisaři, jste hovořil o ochraně Amazonie. To je absolutně nezbytné, protože eh, od toho se bude odvět přežití i eh, lidstva. Nemusíme ale nutně jít do Amazonie, abychom viděli takovou devastaci. Stačí se podívat na Chorvatsko. V Chorvatsku za deset let jsme přešli eh, vykácením o 10 000 hektarů lesa a to bylo dokonce i v chráněných oblastech. Důvodem je korupce, protože vláda není schopna chránit eh, naše lesy. Takže jak můžeme očekávat, eh, že budou chráněny lesy jinde, když nejsme schopni chránit ani naše vlastní lesy? Thank you. Uh, there are... Děkuji vám, to bylo hodně otázek na Amazonii, na odlesňování a samozřejmě na politiky Evropské unie. Tak já jenom připomínám, že zítra budeme mít eh, celou část zasedání vyčleněnou na tuto otázku. Já tedy doufám, že se ke svým otázkám ještě vrátíte a že dostaneme hloubkovější informace od komise a také o příštích krocích. Takže prosím, mohl byste se soustředit spíš na ta jiná témata než odlesňování, protože to je téma, kterému se ještě budeme věnovat zítra. Takže soustředte se prosím na eh, na COP v roce 2020, protože do toho vkládáme velká očekávání. Dobře, Paskale, takže já začnu tím COPem 15. Nejprve, Všichni si uvědomujeme, jak je důležité mít nějaký rámec pro biodiverzitu po roce 2020, globální rámec. Nechceme pouze legislativní rámec, ale spíše akční plán. Biodiverzita je důležitá nejen pro pařížskou dohodu nebo pro cíle udržitelného rozvoje, to také, ale především je důležitá sama kvůli sobě. My jsme sice učinili závazek, ale přestože jsme učinili závazek ochraňovat biodiverzitu, tak její ztráta eh, pokračuje a to vysokým tempem. Proto říkáme, že je zapotřebí eh, globálních akcí. Už teď jsme mimo bezpečnou zónu a byli bychom rádi, kdyby COP15 nastavil podobné úrovně jako pařížská dohoda. Očekáváme především cíle. Cíle, které by byly časově stanovené, které by byly měřitelné a které by obsahovaly nějaké cíle eh, zmírnění ztráty biodiverzity, podobně jako máme cíl 2 stupňů Celsia při, u, u změny klimatu. Kromě toho potřebujeme národní závazky, národní akce. Nemůžeme pokračovat jen v diskuzích, musíme se začít zavazovat. Na konferenci o oceánech děláme přesně to. Každý účastník musí přijít s nějakým závazkem, potom vznikne mechanismus sledování, který bude zjišťovat, zda ty učiněné závazky jsou plněny. Potřebujeme také, jak jsem říkal, vysoký politický závazek. A právě proto se věnujeme otázce biodiverzity na půdě OSN, G7 a nebo G20, tak jako v případě oceánu. Je potřeba naslouchat přírodě a nejenom čekat na zprávy. Vždycky, když chceme o něčem diskutovat, tak čekáme celá léta, čekáme na zprávu dva roky například a pořád čekáme, ale Zprávy jsou v pořádku, ale zprávy jenom potvrzují to, co nám říká sama příroda. Opravdu potřebujeme čekat. V přírodě máme zprávu o stavu přírody v Evropě, máme zprávu o stavu životního prostředí, máme přeskum v polovině období směrnice Nature. Ale tyhle zprávy jsou důležité, ale já si nemyslím, že bychom měli věnovat více pozornosti zprávám než samotné přírodě. Když jsme byli v Šarmel el tak všichni byli tak trochu zmatení. Padaly tam otázky jako, co plánujete dělat? Když se zeptáte nějakého člověka, co budete dělat, tak jemu se okamžitě zatmí v hlavě, okamžitě má okno. Proč? Protože proč se soustředit na to, co dělat, a nesoustředit se spíše na to, co nedělat. Všechny ty zprávy o životním prostředí nám ukazují na ty hlavní faktory, které můžou za ztrátu biodiverzity. Je to změna využívání půdy, zemědělství. Jestliže víme, co ty faktory jsou, jestliže víme, co způsobuje ztrátu biodiverzity, pesticidy a hnojiva, tak je potřeba zamyslet se nad tím, co nedělat. Nemyslet pouze na to, co dělat. pokud jde o to, jestli vidím budoucnost pozitivně nebo ne, tak já bych chtěl projít několik kroků, které plánujeme v Evropě, abychom zadrželi ztrátu biodiverzity. Nejprve hovoříme o tomto tématu na globální scéně. Jedním z našich problémů bylo, že jsme nesplnili cíle v roce 2010 a 2020 a to proto, že globální občané, globální komunita si tolik neuvědomovala eh, rozsah problému. Teď už je ta informovanost větší a já proto vidím eh, pozitivněji eh, možnost naplnění těch příštích cílů. Zmínil jsem akční plán pro přírodu, lidi a ekonomiku. Eh, přišli jsme s iniciativou ohledně opilovačů, abychom eh, zastavili, zpomalili jejich vymírání. Máme dva eh, řídící dokumenty. Jeden je o integraci ekosystémů do politiky a rozhodování a ten druhý se týká zelené infrastruktury na evropské úrovni a tyto dokumenty budou brzy přijaty. Někdo zmínil seznam invazivních nepůvodních druhů. Ten jsme vytvořili a ten aktualizujeme průběžně. Zapojujeme soukromý sektor, protože soukromý sektor může hodně přispět, zejména eh, prostřednictvím zprávy míst eh, Natura, 20, Natura 2000, povízíme k řešení na základě přírody, protože často zapomínáme na prostá přírodní řešení. Potom jsme vytvořili nástroj na financování přírodní kapacity, to se týká přímo projektů souvisejících s přírodou. Máme akční plán udržitelného financování, aby jakékoliv finance, které jdou na nějaký projekt, zaručovali, že ty projekty chrání biodiverzitu a nesnižují ji. Na mezinárodní scéně jsme velice aktivní v boji proti obchodu s volně žijícími druhy, bojujeme proti IUU, bojujeme proti ilegálnímu kácení. Podařilo se nám v příštím víceletém finančním rámci posílit rozpočet na program LIFE Všichni eh, se báli, že live bude seškrtán, nicméně nám se povedlo ho navýšit a nyní se LIFE bude soustředovat spíše na přírodu a biodiverzitu. Potom je tu role členských států. Nedá se očekávat, že Evropská unie udělá všechno a přitom neočekávat nic od členských států. Ty budou také hrát svou roli. My podporujeme členské státy, spolupracujeme s nimi, aby dokázali splňovat eh, legislativu eh, ohledně přírody. Vytvořili jsme dialogy s členskými státy konkrétně na téma přírody a biodiverzity. Samozřejmě, eh, je-li potřeba vymáhání, pak bereme vymáhání velice vážně já už eh, nechci znovu hovořit o NPA a o Natura 2000. Chtěl bych ještě úplně na závěr říci, že i když hovoříme o biodiverzitě, tak se většinou soustředujeme na biodiverzitu na souši. Já ale přikládám velikou důležitost oceánům ve všech ohledech. Jedna věc, která mě zklamala ohledně pařížských klimatických diskuzí, byla, že se diskutovalo o klimatických změnách, a oceány, které jsou hlavními regulátory klimatu, oceány, které nám dávají 50% kyslíku, které absorbují 30% uhlíku, které absorbují 90% teploty naší planety, které jsou domovem více než 55% biodiverzity naší planety. Oceány v té debatě vůbec nefigurovaly. Takže když hovoříme o záchraně biodiverzity, tak prosím nezapomínejme, že v oceánech je nejmenším tolik biodiverzity, která potřebuje záchranu, jako na souši. Já teď nevím, jestli jsem odpověděl na všechny otázky, ale každopádně bych vám chtěl poděkovat za pozvání a moji kolegové eh, vám velice rádi přednesou zítra své prezentace. Děkuji vám. Merci, monsieur le commissaire. On, on sait que vous avez parlé avec votre cerveau. Děkuji, pane komisaři. Já vím, že jste mluvil plným srdcem, ale také s vaším mozkem. Děkuji vám, teď uděláme krátkou eh, dvouminutovou přestávku a potom budeme eh, hlasovat. Thank euh, je Thank you. Kif inti dalli? Kif morna? لا سوى من وحياه Please, colleagues, we are going to start the vote. So please, if you could... Tak, prosím, budeme hlasovat, tak eh, si běžte sednout. Merci, je vais... I'm going to switch to French, so Budu teď mluvit eh, francouzsky, takže pokud potřebujete, tak si nasaďte sluchátka. Budeme eh, dva, hlasovat dvakrát. Nejprve je to obecný rozpočet Evropské unie na rok 2020 eh, a to druhé hlasování se týká dalšího rozpočtového návrhu. Nejprve tedy k tomu návrhu obecnému Evropské unie na finanční rok 2020 Měli byste mít ten dokument k dispozici, takže já začnu. Nejprve eh, pozdělací na číslo 1, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Mm, pozdělací na číslo 2, to rozdělené hlasování. Nejprve první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato Druhá část, tady je ústní pozměňovací návrh zpravodaje, tedy mě jako předsedy, to je zodpovědnost, kterou jste mi eh, svěřili. Chci tady nahradit větu to be set at least 15, 50%. Místo toho tam bude 40%. Nejprve tedy budeme hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu, pokud někdo nemá námitky proti tomuto, této ústní změně a potom budeme hlasovat o celém tom pozměňovacím návrhu. Nejprve tedy těch 40%. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Tento návrh byl přijat. A to znamená, že odpadá ten původní návrh a ten eh, je tedy přijat text to be se at least 40%. Eh, Pozměňovací na číslo 3, kde pro, proti, drželi se. Neviděl jsem, jak se k tomu staví PPE, tak pro, takže přijato. 4, kde pro? Proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Le vote est clos. No. Čím hlasování. Le vote est... Ještě ne, takže můžete ještě hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Drželi se e, zamítnuto. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Číslo 9, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Číslo 10, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 11 byla stažena. Ne, tak 11, eh, o tom se bude hlasovat, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 12, kde pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 14 eh, na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, eh, kdo je pro, proti, drželi se. To ověříme elektronicky. Naše karta nefunguje, takže to zohledníme. My vás tam přečteme, nebojte. to. Pozměňovací návrh číslo 15, kde pro, proti, drželi se, přijato. 16, kdo je pro, proti, drželi se, přijato, 6, 17 odpadá, 18, 18, kdo je pro, předseda se omlouvá, 17 odpadla, protože 16 byla přijata, takže se nehlasuje o 17 a jsme teď u 18. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 19 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 20 kde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 21 kde pro. Proti. 21 kde pro. Proti ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 22, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto, eh, další návrh byl stažen, takže 25, kdo je pro, proti, Drželi se, zamítnuto, 26, kdo je pro, proti, eh, ověříme to, 26, končím hlasování, Přijato. 27 jde pro, proti. Eh, ověříme. Končím hlasování. Přijato. A teď se tedy přejdeme k závěrečnému hlasování. Je to jmenovité hlasování, tedy elektronicky. A bude tam vidět, jak každý poslanec hlasoval, takže prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, je tady ještě několik nehlasoval. Myslím, že můžeme to hlasování ukončit. jen do záznamu. Mohli byste mluvit, že jsem eh, hlasovala pro. Já jsem se vzala bohužel starou hlasovací kartu, takže ta moje nefunguje. Takže to hlasování dopadlo 60 pro, 10 proti. No a tím pádem ten návrh byl přijat. A teď přejdeme k druhému hlasování dnes. Týká se to eh, rozpočtového postupu na rok 2020. A já teď budu vyvolávat ty pozněcí návrhy, jejich čísly. Teď budeme tedy hlasovat o e, návrh na 54, tak dále, kde pro, proti, přijato, 54, 20, kde pro, Je to blokové hlasování společně s návrhem 5423, takže se hlasuje obou. 5420 a 5423, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 5442 a 5404. Ne, to, eh, to, to zamluvám, není to společně. 5442 je. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 54 odpadá, protože ten předchozí byl přijat, takže jsme u 54,61. Kdo je pro? Proti? De, zamítnuto. 54,05, kdo je pro? Proti? Přijato. 5423. Eh, unblock. Eh, o tom jsme už hlasovali tedy. 5466. Eh, Kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 54, 78. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 54, 41. Kdo je pro? Proti? Přijato. 54, 46. Kdo je pro? Proti? Drželi se Přijato. 54, 43, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 54, 22, kde pro? Proti. Drželi se e, zamítnuto. 54, 64, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato společně s 5476, který eh, k ní patří. 5439, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Pasáž 4.40, eh, k tomu je také ústní pozměňovací návrh pana Ferreiry. Budeme tedy eh, hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu, pokud někdo nemá eh, nějakou námitku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto v té verzi pozměněné. Takže 54,45, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 54,47, kde pro? Proti. Přijato. 54,56, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 54, 57, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 54, 58, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 54, 59, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 54, 60, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 54, 48 jde pro, proti, drželi se přijato, 54, 49 pro, proti, drželi se přijato, 54, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54, 51, kde pro, proti. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Děkuji. Eh, radši jsem to ověřil, 54, 52, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 54, 36, kde pro, proti, eh, drželi se zamítnuto, 54, 37, kdo je pro, proti, ověříme, Končím hlasování. Přijato. 54. 54. Eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. 54, 25. Kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Tady zase blokuje hlasování 5409 a 5426. Jde pro. Proti. Ověříme. Končím hlasování. Asi přijato. Padesát čtyři dvacet šest a padesát čtyři 70, eh, kde pro, proti, přijato, 54, 10 a 54, 27, totožné, kde pro, proti, drželi se, přijato, 54, 44, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54, 62, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54, 11, 54, 28, 54, 74. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 54, 12, 54, votare. Se, nám dát více času na to hlasování, kdybyste mohl mluvit pomalej. Děkuji on l'a, celui-là, on l'a voté. Hein ouais. on Oui, oui. Okay. Non. Alors, on reprend. Non, non, non, non le, le, si, le 54-12. Cinquante-quatre douze. 54, 12, 54, 29, 54, 73, stejné návrhy. vás jsem jenom jednou, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. 53, 20, 30 panů kde pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 54, 48 kde pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 54, 34 kde pro, proti. Kdo se eh, zdržel? Přijato. 5401, 5419, 5455 jsou totožné. Hlasujeme jednou. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 72, 54, 21, 54, 54. Hlasujeme najednou. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 54, 70, 5303, 5470, 54, 70, pro? Proti. Drželi se. Přijato. 54, 06, 54, 24, 54, 69, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 54, 07, 54, 68, jde pro? proti, drželi se přijato. 54 na 8, 54, 53, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 54, 13, 54, 31, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 54, 14, 54, 32, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Pasáž 4, 30, 40, tyhle pro, proti, přijato. 54, 16, 54, 35, 54, 71, kde pro, proti, drželi se, přijato. 54, 17, 54, 79, kde pro, proti, drželi se, přijato. 54, 19, 18 a 54 jsme zále pro, proti, přijato. O těch dvou posledních už jsme hlasovali předtím, takže teď závěrečné hlasování to není, nebo už se o tom nehlasuje. Výborně, tím se to vyřešilo. Děkuji vám za eh, tuto těžkou práci a eh, budeme pokračovat zítra v 9 hodin.